závěrečné vystoupení. Děkuji. Já bych chtěl nejprve říci, že ještě před tímto svým závěrečným vystoupením by asi bylo dobré zmínit, že když přemýšlím o inovacích, tak eh, mám na mysli především eh, kulturu inovací. Pokud chcete vytvořit určitou kulturu, tak eh, zatím musíte důsledně jít. A inovace také spočívají v opakované činnosti, v opakovaných pokusech, někdy i selháních, ale v pokusech a snaze změnit eh, svět bez obav eh, ze selhání. Jde o to snažit se překročit naše stávající myšlení, jít za jeho hranice a já si myslím, že pokud eh, si mě budete pamatovat jako člověka, který eh, v toto věří, tak eh, se mi podařilo zanechat ten správný dojem. Chci ovšem ještě říci, že mi je velkou ctí, že zde dnes mohu být. Já věřím totiž v demokracii, věřím v budoucnost Při této příležitosti bych chtěl eh, především poděkovat panu předsedovi eh, za těchto několik hodin slyšení. Děkuji všem zúčastněným poslancům, také všem ostatním spolupracovníkům a všem, kteří se na dnešní slyšení eh, dostavili a vyslechli si ho. V neposlední řadě chci poděkovat také tlumočníkům za jejich práci. Na závěr chci říci, že můžete počítat s tím, že budu s vámi spolupracovat, že budu do Evropského parlamentu docházet, protože věřím, že se nám společně může podařit dosáhnout více. Říká se, že nikdo není tak chytrý jako všichni lidé dohromady, kdybych měla parafrázovat známý citát a o to se budu snažit. Budu se snažit, aby si Evropa nastavila správné rámcové podmínky, aby se jí podařilo zrealizovat program Horizont 2020 jakožto nástroj pro růst a pracovní místa, které Evropa tolik potřebuje. A Zasadím se také o to, abychom prosazovali výjimečnost, excelenci v oblasti výzkumu a vědy. Energii a odhodlání, které cítím a které jsem se snažil vždy přenášet z osobního života i do života profesionálního a veřejného, cítím pro portfolio, které mi bylo přisouzeno. Považuji ho za portfolio budoucnosti. Pokud mě potvrdíte ve, v mé funkci, budu sloužit Evropě a všem evropským občanům. Děkuji. Uh, Ještě jednou vám děkuji, pane eh, kandidáte eh, Carlosi Moedasi. Naší portfolie je věda, výzkum a inovace, což spadá do kompetencí našeho výboru. Ehm, to je jedna z evropských kompetencí již od 70. let a my tedy budeme sledovat eh, vývoj eh, v této oblasti, také ve vzdělávání. A stejně tak je dobře vidět tady bývalého účastníka programu Erasmus jako navrženého komisaře. Což znamená, že naše práce vedla k něčemu velmi konkrétnímu. Chtěl bych poděkovat ehm, ehm, veřejnosti občanům, kteří nás eh, sledují v přímém přenesu na internetu a také ehm, návštěvníkům tady v sále, zástupcům nevládních organizací a dalším. Mám teď několik eh, důležitých eh, organizačních věcí, které bych chtěl říct na závěr, kdybyste, pane komisaři, ještě chvíli vydržel. Teď Eh, nás čeká eh, následující postup. Eh, bude to ještě další slyšení zítra v 6 hodin odpoledne, v 18 hodin. Ale dnes nás ještě čeká schůze koordinátorů, to bude ve 3 hodiny. A v 6 hodin eh, se budeme muset znovu sejít, abychom rozhodli. A další velmi důležitá věc je ta, že dnes v 6 hodin se bude konat také eh, slyšení s komisařem Ševčovičem, který má na starosti dopravu a eh, vesmír. Eh, my jsme přidruženým výborem, šest našich členů na to slyšení půjde, bude moci klást otázky, ale jinak je to samozřejmě otevřené pro všechny členy našeho výboru. A víme, že vesmír nebo Ehm, vesmírná politika spadá také do našich kompetencí, takže to bylo ještě k dnešnímu programu a ještě jednou vám děkuji, pane komisaři. Great. Congratulations.